Evropského parlamentu. Srdečně tyto tři eh, nové eh, poslance vítám. Pan eh, kolega Seriby mi rovněž sdělil, že vstoupil do frakce zelených. Příslušné maďarské orgány mě informovaly, že pan Janoš Ader, nově zvolený